beste collega's. Vážení kolegové, vážené kolegyně, vítám vás zde dnes odpoledne. Dnes nás čekají tři významné body, významné rozpravy. Pan komisař Šemeta je tu zde s námi, aby nás informoval o nových návrzích, které se týkají legislativy a nařízení se vztahem k OLAFu. Potom nás čeká výměna názorů s Viktorem Manuelem Dasilovou Calderou, členem Evropského účetního dvora. A také budeme hovořit o absolutoriu pro komisi, což bude pod vedením pana kolegy Chace Marka Kise. Budeme zasedat do 18 hodin, potom bude zasedání koordinátorů. Takže máme tři stejně významná témata a měli bychom si vyhradit pro každé téma tak přibližně hodinku. Srdečně zde také vítám, a to je poprvé, pana Kašlera, což je nový generální ředitel OLAFu. Z mého pohledu sedí zcela napravo. Je to poprvé, kdy je zde u nás na našem výboru, takže ho zde v jeho nové funkci vítáme a doufám, že se s ním budeme setkávat pravidelně, že budeme mít vzájemný otevřený vztah a že se společně postaráme o to, že spolupráce mezi naším výborem a vaší významnou institucí bude bezproblémová. Srdečně vás vítám. Dobrá, takže nyní zahajuji bod číslo 40 našeho programu. Pane komisaři, vy jste minulý týden přijali nový dokument. Sekretariát mě informoval, že tento týden je k dispozici, takže eh, paní Gresle, která už jistě dokonale připravená, už má připravený pozměňovací eh, návrhy, ale ostatní text asi ještě neznají, takže pane komisaři, prosím, vysvětlete a osvětlete nám jej. Děkuji. Děkuji eh, také za to, že berete v úvahu to, že naše upravené nařízení právě eh, nám přistálo na stolech. Já to tady eh, se pokusím stručně odprezentovat. Eh, vážené dámy a pánové, jsem eh, velice rád, že vám mohu dnes eh, předložit upravený návrh reformy OLAFu. Já jsem vám toto prezentoval nejdříve už tedy loni v létě a zavázal jsem se k implementaci upraveného návrhu. Zde je obsaženo mnoho návrhů, které vzešly z parlamentu a z rady a také se snažíme řešit eh, ty nejpotřebnější, nejnáležitější potřeby OLAFu, tak aby mohl fungovat eh, aktuálním způsobem. Eh, reforma má dva cíle. První jsou změny, které by měly vést k lepší provozní účinnosti OLAFu a druhá část se týká mm, zodpovědnosti OLAFu. Já začím, začnu eh, tou částí, která se týká účinnosti vyšetřování. Eh, spojuje nás starost o to, že eh, by měla být efektivní spolupráce mezi OLAFem a vnitrostátními orgány, včetně soudní oblasti tato spolupráce je velice důležitá nejenom ve vlastním vyšetřování, ale také v následných krocích, to znamená zpracování výsledků vyšetřování. Za prvé, abychom posílili spolupráci mezi OLAFem a příslušnými orgány v členských zemích, komise eh, navrhuje něco, co nazýváme Eh, AFCOS, eh, Anti-Fraud, tedy Coordination Service, to znamená eh, koordinační služba proti finančním podvodům. Tato služba by měla pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti těmto jevům, jak už to funguje v nových členských zemích. Zde eh, by se scházely všechny požadavky o pomoc při vyšetřování určitých případů v jednotlivých členských zemích. Pokud se týče eh, postupu po vyšetření, jede o to, aby také eh, tento úřad se účastnil předávání příslušných informací. Aby nedošlo ke zbytečné zátěži pro členské zemi, navrhuje se aby eh, členské země museli předávat eh, informace tomuto úřadu pouze na vyžádání. Příslušné orgány členských zemí budou také informovat OLAF o dalších krocích eh, na základě informací, které jim OLAF poskytl. Další aspekt efektivnosti je zlepšení výměny informací s institucemi, agenturami a kancelářími EU. Tyto eh, orgány eh, tam, kde se jedná o eh, problémy týkající se zaměstnanců, musí být informován, tedy o těchto potěších musí být OLAF informován neprodleně, tak aby se zabránilo škodám instituce, orgány agentury eh, pak budou OLAFu eh, dávat informace o krocích, které podnikly eh, po té, co dojde k předání zodpovědnosti. Pokud se týče zlepšování regulace, OLAF bude pokračovat v přímým, v přímém přístupu Eh, ke všem informacím, eh, které tady potřebuje pro své vyšetřování. Podle návrhu parlamentu by OLAF měl mít možnost eh, se domluvit na administrativní formě spolupráci s Eurojustem, Europolem a orgány třetích zemí a mezinárodních institucí. Vzhledem k rozsahu prostředků EU, e které se alokují externě, je třeba, aby OLAF eh, eh, vyhledával možnosti spolupráce taky s příslušnými orgány a organizacemi ve třetích zemích. Dalším eh, důležitou výzvou je otázka trvání vyšetřování. Jak řekl už dohledový výbor, dochází k pravidelnému monitorování eh, práce OLAFu a OLAF je povinen eh, je povinen informovat tento dohledový výbor o případech, kdy se nekoná, jak se konat má. Eh, jestliže se vyšetřování nepodaří dotáhnout do 12 měsíců, je nutné, aby OLAF informoval příslušný dohledový výbor o důvodech této situace. My se budeme snažit nacházet řešení, která umožní eh, hladší toky eh, pracovních postupů a takové, které budou eh, v lepším souladu s potřebami OLAFu. Generální tajemník v souvislosti s tím bude moci písemně delegovat určité úkoly v rámci vyšetřování bude sice zodpovědný za zahajování a průběh eh, vyšetřování, ale zároveň bude mít k dispozici eh, orgán, který eh, se bude zabývat detaily. Komise navrhuje, aby v procedurální příručce toto bylo obsaženo spíše formou Eh, příloh eh, spíš, než aby to bylo součástí vlastního textu nařízení. Eh, detaily vyšetřovacích postupů OLAFu by měly být také v postupové příručce, kterou bude schvalovat generální tajemník. Generální tajemník tuto příručku schválí po konsultaci s dohledovým výborem, se zástupci organizace na ochranu dat a e, revizního orgánu. Vzhledem k nezávislosti, tedy k aspektu nezávislosti se pro generálního témníka e, navrhuje e, sedmiletý mandát, který nelze obnovit. Důležité, důležitá věc, kterou jsme už debatovali dříve, je přístup de minimis při zahajování vyšetřování. Pokud se týče interních eh, vyšetřování, je třeba, aby se zvážilo, zda je možné eh, pomocí interních eh, procedur sledovat poněkud efektivnější způsob následných kroků. To samozřejmě závisí na eh, povaze případu a na finančních dopadech a jejich velikosti. Při implementaci politiky de minimis eh, musí být aplikovány příslušné pokyny a pravidla. OLAF dále je povinen informovat dohledový výbor o případech, kdy se rozhodne nepředávat tento případ ten národním vnitrostátním orgánům. Nyní, eh, pokud se týče odpovědnosti Olafu, tak tady jde o nastolení správné rovnováhy mezi odpovědností a nezávislostí tohoto orgánu. Eh, kromě Kromě tedy běžného eh, postupu je třeba, aby eh, se plně nezávisle zajistila výkon práce OLAFu. Eh, je třeba také, aby docházelo k určité rotaci členů dohledového výboru a to se bude týkat už příštího dohledového výboru, který převezme, jehož mandát bude zahájen v září 2011. Rada si přeje všem méně formální e, přístup, zatímco parlament navrhuje e, konsultace mezi institucemi. A samozřejmě by bylo třeba projednat celou řadu e, otázek. My se pokusíme najít eh, rovnováhu mezi efektivním dialogem a eh, eventuálně jinými postupy. Komise navrhuje, že by mělo docházet pravidelné výměně novinek mezi eh, parlamentem, komisí a radou a zároveň tedy mezi OLAFem a dohledovým výborem. Toto by mělo přispět k výměně informací a stanovisek mezi eh, aktéry eh, výměn, eh, výměna těchto novinek by neměla všem zasahovat do vyšetřování. K nejdůležitějším problémům v legislativním procesu byly, byla otázka procedurální garanci vyšetřovaných osob. Komise se snažila věnovat náležitou pozornost eh, ochraně práv vyšetřovaných osob. Situace je třeba, aby se zprůhlednila a vyjasnila. A to se musí týkat interního i externího vyšetřování. To bude garantovat eh, respekt základním eh, právům v souladu s chartou jsou eh, zde ošetřena eh, příslušná práva vyšetřovaných osob. A to se týká také, eh, v kterém stádiu je možné používat jeho jméno a tak dále. A také vyšetřovaná osoba vždy bude mít právo vyjádřit se k výsledkům a bude mít právo na, asistenci eh, během vyšetřování a eh, bude eh, moci odpovídat v jazyce, které si, který si sama vybere. Také bude moci nevypovídat proti sobě. Myslím, že praktické, praktická aplikace těchto práv se musí promítnout eh, do příručky vyšetřování. Je třeba to všechno vidět také v kontextu s vyšetřováním prováděným OLAFem, eh, které mm, má administrativní povahu. Jedno eh, z práv je také právo na administrativní přeskum osoba, které se týká toto vyšetřování, musí mít právo eh, požádat o nezávislý přeskum. A to není nějak na úkor eh, právnímu přeskumu Lucemburským tribunálem. Komise eh, místo poradce pro přeskum navrhuje, aby byla stanoven postup pro přeskum a opět, aby to generální tajemník zakotvil v procedurálním příručce. Dále je třeba eh, vyhnout se zřizování dodatečných eh, administrativních eh, struktur v zájmu efektivnosti. Je třeba zachovat plnou nezávislost kancelář generálního tajemníka bude předkládat zprávy eh, komisi o eh, přeskumu, eh, procedurální přeskumu. Dámy a pánové, já jsem stručně zmínil ty hlavní problémy, které byly součástí našeho, našich návrhů a doufáme, že se nám podařilo eh, zapracovat eh, komentáře a námitky a podněty, které vzešly z tohoto parlamentu a z rady a doufáme, že OLAF bude takto daleko efektivnější v budoucnu než dnes. Jak vidíte, naše návrhy se opravdu ve velké míře berou v úvahu vaše návrhy. Já spolehám na to, že v příštích týdnech eh, můžeme se spolehnout na vaši spolupráci, konstruktivní spolupráci a dotáhnout tuto problematiku do konce roku 2011. Děkuji, pane komisaři Šemeto. A nyní má slovo kolegyně Gresle. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři, srdečně zde vítám nového generálního ředitele Olafu, kterému srdečně blahopřejeme k jeho nové funkci. Je to velice náročný úkol, kterého se ujímá a přejeme hodně úspěchů. Vážený pane komisaři, děkuji vám za pracovní dokument. Trvalo to pouze dva a půl roku, než jsme jej obdrželi. A z tohoto pracovního dokumentu, který jsme požadovali, aby tam byly naše pozměňovací návrhy zvážené vůči původnímu návrhu, vznikl není pozměněný návrh a když říkáte, že se těšíte na dialog, tak myslím, že je zde mílka, protože zde je spolurozhodování. My jednáme s radou, tak jenom, aby zde nebyla žádné nedorozumění. Nelíbí se mi, když někdo myslí za nás, vy už jste to udělal, což je milé, ale nebylo to zapotřebí. Stačilo by i méně. Myslím si, že by bylo důležitější, abychom se co nejrychleji dostali k výsledku. Vy jste se nechali nyní dva a půl roku času a nám chcete nechat jenom devět měsíců. Tak ve venu veškerého přátelství nevím, zda je to úplně vhodný přístup. Každopádně chci říct si toto. Vytvoříme pracovní dokument, necháme ho přeložit do všech jazyků a tam zvážíme návrh komise v souvislosti s dosud předloženými pozměňovacími návrhy, protože ta zpráva byla někdy už v listopadu 2008, což je dlouhá doba, tak bych ráda dala vedle sebe, co jsme žádali a co je nyní k dispozici. Cíl reform Evropské komise bylo dosáhnout lepší spolupráce a výměny informací mezi OLAFem, eh, institucemi Eurojustem, Europolem, což jsou další dva eh, významní hráči a další téma bylo zjednodušení vztahu mezi OLAFem a členskými zeměmi. Tak, aby vyšetřování OLAFu v členských zemích eh, se zlepšily díky lepší spolupráci. A role OLAFu a role eh, jeho generálního ředitele se měla více vyjasnit. Zvláště se měly lépe využívat zdroje OLAFu. Čtvrté téma, a to je důležité, jsou základní práva účastníků řízení a vyšší respekt eh, k těmto právům. A to ve světle jednotlivých rozsudků Evropského soudního dvora v konkrétních případech. Takže otázka, zda bylo těchto cílů dosaženo či nikoli. Parlament ve spolupráci s členskými zeměmi si přál silnou výraznou koordinaci, podobně jako se nyní odehrává v legislativní oblasti. Tam, kde společně projednáváme potírání podvodů a zabývají se všichni aktéři touto problematikou. Přáli jsme si předchozí koordinaci mezi institucemi a OLAFem, než dojde k nějakým disciplinárním nebo správním opatřením. Přáli jsme si přímé informování ze strany OLAFu, pokud e, se něco dotkne e, institucí interního vyšetřování, abychom tak zabránili finančním ztrátám. A dále jsme si přáli správní dohody mezi Europolem a Eurojustem a zjednodušit výměnu informací. Dále jsme chtěli vytvořit dohody s třetími zeměmi o spolupráci v případě podvodu a nebo vyšetřování. Komise se k těmto našim návrhům postavila se smíšenými pocity. Jenom připomenu, tehdy jsme odhlasovali asi 120 pozměňovacích návrhů s velkou většinou asi 95 z části jsme svědky toho, že ten první balíček na to reaguje, co se týče spolupráce mezi institucemi. Naše koordinace byla ovšem nahrazena prostou výměnou informací. tato výměna informací je v souvislosti s tím, co jsme si představovali, dosti všeobecná a nedává Olafu ta práva, která by Olaf potřeboval. Komise rovněž výrazně omezila dohodu s Europolem a Eurojustem. V tomto bodě tedy eh, je poněkud vzdálená tomu, co jsme jako parlament nad rámec všech politických skupin vypracovali. Domnívám se, že zareagování naše, na naše body je něco, co bychom měli skutečně projednat, ještě se k tomu měli vrátit, protože s Lisabonskou smlouvou je třeba vyjasnit a možná i nově definovat roli OLAFu. Dále vztah OLAFu a členských zemí. Pozice parlamentu byla následující. Budeme u členských zemí očekávat určité větší informace o pokroku, tak abychom měli více informací o tom, jak to nakonec vyšetřování OLAFu na místě dopadlo. Protože e, minulá statistika ukázala, že 93% končí e, někde v koši a jenom 7% se ještě sleduje nadále. Takže abychom se dozvěděli více, jak nakonec to vyšetřování dopadlo. Také jsme si přáli národní kontaktní místa, která by OLAF mohl vždy kontaktovat, tak aby se posílala uší spolupráce. A přáli jsme si pravidelnou koordinaci na evropské úrovni společně s radou. Ten druhý bod, to národní kontaktní místo, komise vzala na vědomí, ale ty zprávy tom follow-upu v jednotlivých zemích zamítla a také tu koordinaci, ten třetí bod, zamítla. Domnívám se, že se k tomu ještě budeme muset vrátit. Jsem si jistá, že pokud si přejeme, aby OLAF působil efektivněji v členských zemích, pokud si přejeme, aby tak činil, tak se bez těchto bodů neobejdeme. Další téma, třetí bod, cíle OLAFu a role jeho generálního ředitele. Nominace generálního ředitele byla oficiálně vypsána, byl vypsán profil kandidáta, požadavky, znalosti fungování Evropské unie a jejich institucí. Také jsme tam stanovili časové požadavky, to znamená, že to má být 9 měsíců zveřejněné a potom 3 měsíce na výběr kandidátů, takže před těch 12 měsíců Plánovali jsme mandát generálního ředitele na pět let, který by se mohl jednou ještě obnovit, prodloužit. A potom jsme tam stanovili nezávislost. A dále jsme tam rovněž stanovili eh, kodex postupu a příručku, interní příručku OLAFu. A řekli jsme, že OLAF by měl mít možnost, aby samostatně intervenoval u Evropského soudního dvora. Komise neuvedla žádné detaily k nominaci generálního ředitele, ale vzala nám zde spolurozhodování, už je to pouhá konzultace. Časově to omezila trochu méně, eh, šest, vypsat místo 6 měsíců před koncem mandátu profil kandidáta zohlednila, nicméně ten mandát stanovila na sedm let bez možnosti jej obnovit nebo prodloužit. Generální ředitel a to je v souladu s našimi požadavky, podává zprávu o své činnosti parlamentu a radě. Je nezávislý, ano. A potom něco nového, velmi smysluplného, to vítám, že generální ředitel má také svého zástupce. Co se týče jeho kompetencí, zde má eh, vzniknout nějaký interní orgán před zahájením a uzavíráním vyšetřování, proces postupů, má přijmout příručku a kodex o postupech, ten zmizel, to by znamenalo větší právní jistotu v jednotlivých řízení, zvláště před Evropským soudním dvorem. To je tedy téma, ke kterému se ještě budeme muset vrátit a možnost samostatně vystupovat přes Evropským soudním dvorem rovněž nebyla zohledněna. Domnívám se, že zde můžeme být spokojeni pouze z části, o tom zbytku musíme projednat také mezi sebou, jak s ním hodláme naložit. Domnívám se, že co v nám bylo důležité, to znamená významná role rozhodování parlamentu při výběru kandidáta je něco, na čem bychom měli a Musíme na tom trvat. Bod číslo čtyři. Otázka, jak zacházet s procesními právy a účastníky řízení. To je významná věc, takzvaný review advisor, o tom jsme velice intenzivně diskutovali. Ten náhle už mezi tím z, té, z toho textu komise vymizel. Parlament vytvořil v rámci OLAFu jistou právní cestu, kdy je možné udělit někomu z OLAFu mandát a komise něco podobného zohlednila a zpracovala. Tam se na to budeme muset ještě konkrétně podívat, protože tato osoba, která znamená tuto možnost právní cesty, tam je to ještě poněkud nejasné. Domnívám se, že je nezbytné to doladit a vyjasnit. K tomu se budeme muset vrátit to, co my považujeme za procesní záruky, nebo co jsme navrhli, a sice, že se bude vycházet z unity de magistva, to zmizelo, to mělo zarušit to, že jednotlivé trestní práva procesní v jednotlivých zemí budou zohledněni v souvislosti s účastníkem řízení, takže tento významný bod Eh, rovněž vymizel. Zde se trochu zareagovalo na tu myšlenku, že potřebuje eh, specifický proces, aby se vyřešily stížnosti na OLAF v rámci OLAFu. Review Advisor eh, byl vypuštěn. Hovoří se zde o tom dohledovém výboru, to je důležitá věc, kterou my také podporujeme a sdílíme. Review of legality. Domnívám se, že to je něco, co skutečně potřebujeme, jak to bude konkrétně vypadat a jakou to bude mít legislativní podobu, to už je jiná otázka, ale zde bychom měli skutečně mít nějaký postup, proces, který OLAF do budoucna ochrání. Podtrženo, sečteno, některé věci byly zohledněné, ale jiné věci, zvláště co se týče spolupráce s členskými zeměmi, zohledněné nebyly a proto si myslím, že si musíme velice rychle a velice vážně brzy pomluvit, promluvit s radou. Já vypracuji pracovní dokument, kde bude jasný přehled toho, na co bylo zareagováno a na co ne a na základě tohoto dokumentu budeme moci vést rozpravu. Děkuji. Děkuji, kolega Balcetis. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, milí kolegové, ono je těžké teď hovořit po kolegyni Gresle, poněvadž řekla vše, co bylo třeba říci. Vzali jsme na vědomí některé eh, připomínky, které jsme chtěli adresovat komisi a eh, jak bylo správně řečeno, když se diskutuje o roli dozorčího výboru, tak eh, eh, generální ředitel Olafu je ten, kdo skládá účty příslušným institucím a eh, zde efektivita, efektivita jeho úřadu je pro nás velké téma. Je třeba, aby vše toto také i se odrazilo veškeré, ve veškeré té dokumentaci vztahující se k roli OLAFu, ať jde o dohled nad právy, ať jde o té možnosti podávat stížnosti na OLAF, ať jde o výměnu informací a tak dále. To je všechno strašně důležité. V členských státech máme velice odlišné systémy a režimy. Často ani e, v rámci jednoho státu ty instituce si nerozumí a tady jde o koordinaci ještě na vyšší úrovni. A také i ty zprávy jsou e, e, významnou věcí a zde komise udělala pozitivní krok, protože chce vytvořit veškeré podmínky, aby OLAF mohl působit efektivně a aby a mm, komise přijala takový postupný eh, eh, postupné řešení, bude postupovat krok za krokem a my doufáme, že eh, to povede ke zdárnému konci reformy OLAFu. Moje kolegyně již zmínila některé problémy a doufám, že po konzultaci s radou budou vyřešeny. Děkuji za pozornost. Grazie. Pan předseda, děkuji. Kolegyně Iala Sender. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám za spoždění a chci také poděkovat panu komisaři za informace. Já se opět vrátím k tomu bodu těch eh, záruk a právech osob a institucí, které jsou předmětem vyšetřování ze strany OLAFu. A zde bych, ano, tady se říká, že každý generální ředitel bude mít ten svůj manuál, ale my jsme hovořili o povaze tohoto manuálu, protože já si myslím, že kromě manuálu by to měl být i vlastně takový etický kodex, který eh, bude zaručovat ta práva dotčených osob, aby ty procesní záruky byly zakotveny. Jakmile eh, tyto Eh, záruky, tedy eh, eh, budou tedy zakotveny, tak mm, potom tedy bude jasný ten seznam těch práv, ale zatím vůbec nemáme žádné indicie o tom, že ten manuál nebude pouze manuálem, takovým návodem, ale také i etickým kodexem pro vyšetřovatele, aby ta práva byla skutečně zajištěna. A já se ptám komisaře, jakým způsobem eh, eh, napravíme tuto slabou stránku. Za druhé, eh, navazuji na kolegyně Gresle, týká se to jmenování generálního ředitele. A především, jak jsme i viděli v okamžiku jeho jmenování, tak já se ptám, jakou roli zde bude mít Evropský parlament, eh, vzhledem i k minulé zkušenosti, kdy víme, že ta situace byla negativní, až tedy prekérní, kdy eh, na začátku mm, ta osoba, mm, která tedy eh, Mm, nakonec eh, má být zvolená, tak eh, musí si projít dost takovou těžkou cestou a eh, tady ten proces jmenování má určité slabiny a já si myslím, že by to mělo být napraveno, aby nedocházelo potom k takovým těm zbytečným sporům mezi institucemi, jako tomu bylo. Děkuji, říká pan předseda, kolega Krás. Kolegyně Krás. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, ve srovnání s s tím, s tou organizační tabulkou eh, v září 2010 a teď, když to srovnáme s březnem 2011 a když jde o ty hm, hm, nesrovnalosti strukturálních fondů, tak tam došlo k redukci na tři osoby. Ale proč? Protože strukturální fondy, to je oblast právě, kde je nejvyšší, nebo byla nejvyšší ta chybovost. Aspoň to ukazovaly ty výkazy z minulého období. A v roce 2006 eh, eh, byla navržena reforma OLAFu. Parlament tehdy přijal Eh, usnesení, kde předložila asi 100 pozměňovacích návrhů a může nám říci pan komisař, které z nich byly přijaty, které zamítnuty a proč. Nový článek 9.7 dává celou řadu možností OLAFu odmítnout eh, vydat závěrečnou zprávu eh, o výsledcích šetření té osobě, která původně podala oznámení, která byla tím informátorem. Takže ptám se, jak je to s tím. Děkuji. Kolega Staes. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval panu komisaři za jeho první informace. Já bych rád navázal na to, co zde říkala kolegyně Gresle. V roce 2007 a 2008 jsme zde skutečně jako parlament vyvinuli obrovské úsilí při vypracování toho prvního návrhu. Byla to pracovní skupina, kde byly zastoupeny všechny politické skupiny, byla zde výborná spolupráce a komisaři jsme předložili v prvním čtení celou řadu pozměňovacích návrhů. Já mám výhodu, že jsem online Eh, vyhledal starou rozpravu z roku 2008 z listopadu a v souvislosti s tím, co jste řekl vy a paní Gresle, tak vidím, že zde skutečně máme ještě určité hiáty, prázdná místa. Jistě ještě předložíme pozměňovací návrhy a bylo to také například ochrana zdrojů pro novináře kdy jsme my o tom hovořili, leč vy to tam nemáte zohledněné. A nebo také role těch tzv. whistleblowers. E, to byly také pozměňovací návrhy, které my jsme podali, které jste nezohlednili. Také zveřejňování informací, jak s tím budeme zacházet a jak s tím má zacházet generální ředitel a jak s tím má zacházet OLAF ještě příliš předčasné text zvážit jako celek, protože jsem jej ještě celý neprošel. Paní Andrea jsem zde navrhla vypracovat jakousi tabulku nebo přehled a říci, parlament tehdy předložil ty a ty pozměňovací návrhy, které nyní zohledněné nejsou a proč nebyly zohledněné. Možná, že by nám to prospělo, možná, že máte nějaké důvody, proč jste některé pozměňovací návrhy nepřevzali. Já jsem ochoten vám potom naslouchat, samozřejmě. Jistě je možné vést o těchto věcích dialog. A jistě víte, jak paní Gressler říkala, je to proces spolurozhodování, máme zde roli také v souvislosti s radou. Zde budou určitě ještě různé obtíže. Nicméně děkujeme vám, že jsme opět na cestě a že můžeme opět řešit nařízení týkající se OLAFu a zlepšit jej. Děkuji. Děkuji. Kolega Liberacky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři, za vaše informace. Já bych rád podpořil to, co říkal pán Bart Stás, co se týče pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu a jejich realizace. Nás by prostě zajímalo, jak je náš názor zohledňován. Důležitý je zde pojem nezávislosti. A také to neprodlužování mandátu, což je v rozporu s tím, co jsme navrhovali my, a sice my jsme navrhovali to období pro ředitele dvakrát pět let. Jaké argumenty podporují variantu sedmi let? To je pro mě takové tajemství. A druhé téma, to je struktura dohledového výboru nebo dozorčí rady. Měl bychom zůstat u té stávající koncepce, anebo byste byl ochoten eventuálně akceptovat rozdíly, nebo prostě nám tyto rozdíly prosím vysvětlete. Děkuji. Grazie. Ono... Děkuji, paní Kresle. Entschuldigung, ich muss mich noch zu Wort... Omlouvám se, ale musím eh, se přihlásit ještě jednou. Zapomněl jsem na tři důležité body. Za prvé novinářské zdroje, za druhé pozměňovací návrh 40. To se týká Eh, přístup OLAFu k databázím komise. To nebylo eh, poskytnuto, to prostě bylo jenom dočasně. S tím se nemůžeme smířit a dále eh, se v tom novém dokumentu dává přednost tomu, aby generální tajemník dával své, dával svým podřízeným písemné pokyny, což je vlastně taková oklika. Takže to eh, nevím, to prostě jestliže eh, něco dělá mm, takovýmto způsobem, potom tedy eh, Evropský soudní dvůr nějakým způsobem rozhodne a on potom musí odstoupit, to já nevím. Prostě takovýmto způsobem to ukotvit v zákoně, to je podle mě chyba. A pozměňovací návrhy 48-49, to je to dorovnání my jsme chtěli eh, interní a externí vyšetřování jak si srovnat na jednu úroveň, pokud se týče práv, o tom jste ovšem nehořil. A teď je, je otázka, eh, jestli tedy zaměstnanci EU jsou o tolik eh, lepší lidé, aby si zasloužili více práv. Já myslím, že to tak možná asi nebude. Ale možná máte proto důvody a mohl byste nám je vysvětlit. Pan kolega Audi. Ano, je zde konsensus v tom, že musíme splnit eh, ten cíl nulové tolerance a proto mm, tato reforma je důležitá. Děkuji, pane komisaři, za její prezentaci. Pokud jde o definice, tak já si kladu otázku, co to je instituce, orgán a mm, eh, organizace. Mm, to by bylo dobré definovat asi v článku 2, protože to je článek s definicemi. Co to je třeba? To znamená, účetní dvůr eh, spadá kam do těchto definic a mám za to, že ve výměně informací eh, ty termíny eh, jsou příliš nepřesné. Tam jsou termíny jako administrativní orgán může informovat OLAF, OLAF může informovat to jsou e, nepřesné termíny, protože pokud skutečně chceme bojovat e, proti podvodům, tak e, musíme fungovat tak, že budeme velice precizovat věci tak, abychom zavazovali všechny osoby, které mají nějaký přístup k evropské sféře, tedy k evropským fondům a mají povinnost informovat a to musí jít oběma směry. E, e, tady mám na mysli účetní důr, národní kontrolní úřady, které také třeba při svých e, kontrolách narazí na nějaké informace o případných podvodech, ale i soukromí auditoři, kteří budou auditovat příjemce evropských finančních prostředků, tak ti také mohou narazit nějaké informace, které mohou být užitečné pro boj proti podvodům. Takže jde o to precizovat Eh, informační povinnost. Ex ofo to bude povinnost a eh, eh, hm, tak to musíme tam precizovat a na základě toho úřad bude potom fungovat. Děkuji, pan komisař Šemeta. Thank you very much for this, uh, um... Děkuji vám za předložené komentáře a otázky. Je pravda, že ten proces už trvá poměrně dlouho, ale já bych chtěl připomenout, že já jsem eh, jako komisař eh, zodpovědný za to portfolio eh, nastoupil teprve v únoru 2010 a od té doby už jsem předložil dokument prvních reflexí a nyní přicházím s upraveným návrhem pro nařízení. A opět eh, je to na vaši žádost. Takže já myslím, že je eh, důležité, abychom si zachovali ducha spolupráce. Sledujeme tady společný cíl, chceme eh, zlepšit účinnost OLAFu, chceme odstranit překážky z regulačního prostředí. Olafu. V průběhu vašich vstupů zasněla řada problémů a já pravděpodobně nebudu schopen zde odpovědět na všechny. Takže eh, já myslím, že to si vyžádá ještě následnou debatu. Eh, paní Gresle, s vámi souhlasím, eh, když eh, říkáte, že to je otázka spolurozhodování. Ano, tento proces budeme plně respektovat, ale jinak si myslím, že při přípravě konečné podoby tohoto rozhodnutí je třeba zachovat ovzduší dialogu. v naší spolupráci. Pokud se týče mm, takových těch významnějších bodů, které zde zazněly, k meziinstitucionálním dohodám bych řekl, že jsme se pokusili v legislativě zachovat jasné odkavy, odkazy na Europol a Eurojust. Olaf de facto již má dohodu s Eurojustem, která pokrývá otázky spolupráce. A zde mi nejsou známé žádné konkrétní problémy týkající se této spolupráce. Pokud se týče záležitosti strukturálního dialogu mezi institucemi, my jsme toto už nejrůznějším způsobem debatovali a já to tedy vnímám tak, že jsme přišli s přijatelným kompromisním návrhem, který umožní zachovat odpovědnost OLAFu vůči významným evropským orgánům, jako jsou parlament a rada. A zároveň ovšem přitom vznikne poměrně eh, pružný eh, procedurální eh, rámec. Samozřejmě, že všechno se dá dále zlepšit, ale důležité je, že takováto struktura už zde je. A že pokračuje pravidelná výměna názorů na různé politiky, včetně politiky boje proti finančním podvodům a také do budoucna, myslím, je eh, třeba jasně oddělovat eh, politiku, politickou debatu o záležitostech boje proti podvodům a mezi investigativní funkcí. To musí být celá nezávislé. Důležitým bodem podle mého názoru je vztah s členskými zeměmi. My jsme zde navrhli vznik kontaktních míst v členských zemích a já se domnívám, že to je způsob, jak zjednodušit eh, styk OLAFu s orgány v členských zemích poněvadž je pravda, že v některých případech jsou tyto struktury natolik komplikované, že je těžké se vůbec dopracovat k tomu, kterou instituci by měl OLAF v daném případě kontaktovat. Tím ovšem nechceme říkat, že by bylo třeba vytvářet nové instituce, členské země by eh, měly mít své instituce, eh, respektive jejich kontaktní body pro OLAF. A pokud se týče eh, soudního, soudní dohody vyšetřování prováděného OLAFem, my v návrhu máme požadavky na členské země, aby poskytovali všechny potřebné informace. A my jsme se rozhodli, že eh, nebudeme navrhovat nějaký eh, pravidelný interval, ale spíše na vyžádání OLAFu. To je také v duchu zachování flexibility v systému. abychom tedy nepřicházeli s další velkou administrativní zátěží na úrovni členských zemí. Čili v nařízení musí být jasně ustanoveno, že pokud OLAF si to vyžádá, pak je třeba OLAFu poskytnout všechny nezbytné informace, Eh, tak aby mohl zjistit, eh, jakého pokroku došlo eh, v justiční tedy v justičním zpracování jeho vyšetřování. Pokud se týče ustanovení generálního tajemníka, já se tedy domnívám, že ten postup jmenování generálního tajemníka minule byl naprosto hladký a byl důkazem dobrých vztahů mezi parlamentem a radou, pardon, mezi parlamentem a komisí. Um, v legislativě by tato ustanovení eh, mohla být eh, posílena například eh, tak, že se stanoví, že komise je povinná řádně a včas konzultovat s parlamentem a za radou návrhy na jmenování generálního tajemníka. To tady znamená, že postavení parlamentu a rady je třeba respektovat při konečném rozhodování. A samozřejmě je třeba také eh, brát v úvahu, jak už eh, se stalo v případě pana Kesslera a jeho jmenování generálním témníkem. Ale také chceme, aby bylo bráno v úvahu to, že OLAF je eh, jakoby oddělením Evropské komise a to znamená, že eh, to jmenování v konečném efektu musí provádět komise, ovšem při plném respektování stanovisek parlamentu i rady. statut OLAFu, co by direktorátu v komisi umožňuje například generálnímu tajemníkovi OLAFu eh, přímo eh, komunikovat nebo obracet se na Evropský soudní dvůr vzhledem k tomu, že tady OLAF je součástí struktur komise. Dále otázky, které se týkají provozní příručky. Takovou provozní příručku OLAFu vlastně už dneska máme. Je zveřejněna na webových stránkách OLAFu. A to znamená, že každý k ní má přístup, čili veškerá procedurální práva jsou plně transparentní. A týká se to také všech těch, které navrhujeme zde v upraveném změně legislativy. To vše se promítne do procedurální příručky, která eh, si zachová svou plnou transparentnost a opět, eh, respektive nadále, k ní budou mít eh, přístup jak členové parlamentu, tak také občané. Příručka samotná bude samozřejmě obsahovat konkrétní odkazy na ochrany, na ochranu vyšetřovaných osob ze strany vyšetřujících, čili i toto je třeba vzít v úvahu. Pokud se týče otázky toho, které návrhy jsme přijali a které ne, Eh, my jsme připravili příslušné tabulky a já si myslím, že eh, vám je klidně můžeme dát dispozici jakožto poslancům Evropského parlamentu. Tak, abyste všichni vlastně eh, viděli jasné argumenty, proč to či ono ustanovení je či není plně zapracováno. Pokud se týče eh, ochrany žurnalistů, tak s tou se počítá eh, v jiné legislativě. Naši eh, právníci jsou toho názoru, že není třeba, aby se na tomto místě, tedy v legislativě týkající se OLASu, OLAFu, výslovně zmiňovala ochrana novinářů páč je ošetřená už jinou stávající legislativou. Jinak samozřejmě ty srovnávací tabulky je možno poskytnout a také je třeba vzít úvahu to, že návrh jsme vyprodukovali na základě toho takzvaného reflection paper, eh, který byl předložen v parlamentu, máme k němu také závěry rady a samozřejmě, že eh, my musíme brát v úvahu stanoviska jak parlamentu, tak rady a eh, tato stanoviska nejsou vždy eh, plně slučitelná. Takže pak tedy komise musí přijít s nějakým kompromisem, který eh, bude považován za přijatelný. Eh, pokud se týče délky mandátu generálního tajemníka, eh, je to jednorázový mandát, nemůže být obnoven. A to je ještě taková dodatečná pojistka jeho nezávislosti, protože na konci mandátu eh, nebude eh, muset eh, se nějak podvízet těm, kteří by byli zodpovědní za jeho nové jmenování, poněvadž bude jasně vidět, že že v úřadě skončil. Existuje samozřejmě nejrůznější systémy jmenování generálních tajemníků nezávislých orgánů. Tyto systémy jsou různě v Evropě a my bychom eh, řekli, že tento návrh, který předkládáme, je ten nejlepší pro zajištění nezávislosti generálního tajemníka. Také zde zazněla velmi konkrétní otázka eh, paní poslankyně Anderson ohledně Eh, síly personálu v jednotce strukturální fondu eh, To bych možná nechal na Giovannim Kesslerovi, aby se k tomu vyjádřil osobně, eh, poněvadž personalistické záležitosti to je jeho výhradní zodpovědnost a já jako komisař do toho nechci zasahovat. Takže snad, kdyby Giovanni tuto otázku mohl zodpovědět a možná tady by se mohl vyjádřit ještě i k dalším problémům, k dalším otázkám, které zde zazněly. Eh, děkuji. Já bych eh, zde eh, chtěl tedy uvítat Giovanni Kesslerovi, mm, Kesslera, nového ředitele, kterému bych chtěl dát slovo teď. Děkuji, pane předsedo, jenom Eh, pokud je otázku paní Andersen, tak já nevím o nějaké redukci počtu vyšetřovatelů nikde v žádném z oddělení, alespoň po té, co jsem nastoupil. I dokonce tento měsíc jsme zvýšili o jedno místo počet vyšetřovatelů a my jsme snížili o to eh, počet spolupracovníků generálního ředitele a zvýšili jsme počet vyšetřovatelů. To je jediná věc, kterou to mohu říci. Také mohu říci, že jsme mm, začali uvnitř OLAFu eh, s takovým procesem Internal Review Procedure, tak jsme to nazvali, což je revize našich postupů, vnitřních postupů, tedy i manuálu. Je to mm, přeskum postupu, jak se provádí vyšetřování s cílem zjednodušit vyšetřování a zrychlit. Tedy, aby ty procedury, ty postupy hm, byly rychlejší také a jednodušší a abychom lépe i využívali eh, zdroje v, úřadu, abychom mohli věnovat více zdrojů a hlavně personálních zdrojů eh, na eh, vyšetřovací činnosti, úkony a lépe, abychom se mohli zaměřit, koncentrovat, eh, tak je to i v té naší organizační struktuře reflektováno, bychom se zaměřili na hlavní cíle a to je vyšetřování a kontrola podvodů a potom prevence podvodů, což je činnost policy making. My tedy <laughs> teď na tom pracujeme a v příštích měsících eh, eh, to uděláme s tím, že vezmeme do úvahy změnu nařízení, o které se teď jedná, tak, abychom se připravili na okamžik, až eh, nabíde účinnosti tato novelizace. A ještě bych řekl dvě obecné věci. Možná mohu, ano, děkuji dvě obecné věci právě k tomuto návrhu novely nařízení, které po tolika letech vlastně eh, konečně se mění, což je nutné, tak abychom se eh, i eh, přizpůsobili judikatuře, která se teď již vytváří. A k tomu bych řekl toto. Olaf jako úřad byl zapojen do eh, inter-service consultation, do mezirezortních konzultací od samého počátku. A mm, vlastně my jsme byli eh, takovým eh, lídrem těchto konzultací. A pokud jde o mě, tedy jakožto nového ředitele, tak samozřejmě já jsem nastoupil až v poslední chvíli, až na konci. A pan komisař mi dal možnost eh, eh, na krátkou dobu eh, přerušit tento proces, tak abychom mohli tedy zanalizovat ten návrh, o kterém se jedná v komisi, abychom i mohli tedy, abych mohl skonzultovat toto s s dalšími spolupracovníky. Především jde o těch 12 změn, eh, eh, mm, o kterých se teď interně v komisi jedná a to je, to je to, co nakonec eh, bylo zakotveno v tom návrhu, který máte na stole. Určitě je to návrh, který ještě by bylo možné vylepšit, doplnit a to Eh, si myslím, že to je příliš přeregulované pořád, ještě příliš detailní. Já chápu, že jsou se určité požadavky i požadavky Evropského parlamentu hm, eh, doplnit eh, hm, některá ustanovení, která reflektují určité potřeby a je třeba se na to podívat i z pohledu kompatibility aby všechna ta pravidla byla v souladu a ne v, kolizi, jak někdy se stává, když se přijímají rychle. A, mm, Někdy mm, často eh, se eh, tímto reaguje třeba na nejrůznější ty potřeby a požadavky, které vyplývají z praxe. Já bych rád, aby to byla dobrá norma, podle které budeme dobře pracovat – a osobně já v úřadu, tedy v OLAFu, mm, budu k dispozici vašemu výboru v parlamentu, abychom, pokud bude třeba, abychom i e, mohli se e, touto novou e, normou zabývat bod po bodu. Děk, detailně děkuji, chci poděkovat panu komisaři a panu generálnímu řediteli Olafu za toto slyšení. A nyní přejdeme k dalšímu bodu programu, což je slyšení s panem Kaldejrou Silvou, předsedou eh, účetního dvora. Ne, ještě, pane předsedo, já mám otázku. Já předpokládám, že se plánuje, že pan Kessler bude, přijde ještě do našeho výboru, aby představil svůj program, svůj plán, tak jak jsme i slyšeli ráno od dozorčího výboru. Ano, plánuje se to? Ano, dobře, děkuji. Pane předsedo, vítáme vás eh, na výboru. Toto naše slyšení eh, je eh, na základě bývalého na základě tedy toho, co bylo zveřejněno 11. ledna v holandském tisku, kdy pan Edvirda byl slyšen včera a byl eh, zavřený dveřmi i kamera v tomto výboru. Ještě vás eh, informuji, že ale eh, toto naše slyšení je veřejné. Pan předseda Caldeira říkal, že nehodlá zde přednášet nějaké předběžné poznámky k tomu, ale že si vyslechne spíše otázky našich kolegů Kolegu poslanců a na konci eh, přednese krátké závěrečné prohlášení. Tak kdo chce začít s otázkami, pan Stajs. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice rád, že pan Caldera našel čas a přišel sem mezi nás, aby s námi pohovořil o interview s panem Envirdou, které asi podal eh, v prosinci, ale vyšlo v nizozemském tisku Volkskrant eh, v lednu. My jsme o tom s ním diskutovali velice intenzivně právě včera. Já bych chtěl vám položit tuto otázku. Když jste tento rozhovor poprvé četl, pravděpodobně jste ho četl v překladu. Co jste si o tom myslel? Poznal jste v tom vaš, eh, vaši organizaci, anebo jste měl pocit, že to je naprosto z jiného světa, než jaký znáte vy a ve kterém pracujete. Pán Ingvirda několik dní poté, co interview vyšlo, poslal do o něch novin Volkskrant eh, dopis, kde podal určité vysvětlení a přidal určité nejance k tomu, co prohlásil. Co zajímá mě a celou řadu kolegů je toto. Jak je možné, že pan Ingvirda tak rychle zareagoval? Zareagoval spontánně? Protože jsme pochopili, že původní rozhovor byl autorizovaný, to znamená, že vyšel s jeho souhlasem, se souhlasem pana Ingvirdy, to znamená, že pan Ingvirda si rozhovor přečetl před publikování, ale asi pět nebo šest dní poté, co vyšel, má pocit, že musí uvést určité věci na, pravé, na pravou míru. A my se ptážeme, proč tak učinil. Podlehl nějakému vnějšímu tlaku? Nebo došlo k nějakému tlaku na pana Ingvirdu ze strany jeho bývalých kolegů? Došlo k nějakému tlaku na pana Ingvirdu nebo nedošlo například z vaší strany, to znamená od vás jako od předsedy účetního dvora? Existují nějaké prostředky k tomu, aby bylo možné více či méně jemným způsobem přimět pana Ingvirdu k tomu, aby řekl, podívejte se, já některé věci, které jsem prohlásil, beru zpět a musím to udělat, protože jsou zde určité prostředky, které mě přivádí do složité pozice a poté, co jsem byl celé řadu let členem účetního dvora. Zkrátka, chceme se zeptat, je možné, že tam byl externí nátlak, byl tam externí nátlak, jak jste reagoval vy na ono interview v kontaktu s panem Ingvirdou? Předkal eh, jste se s panem Ingvirdou i hned po té, co rozhovor vyšel nebo ne? To je celá řada konkrétních otázek, které vám chci položit. Prosím. Děkuji, pane eh, předsedo, děkuji za otázku, pane Stasi. Když v roce 2000 jsem nastoupil k účetnímu dvoru, tak jsem předtím měl zkušenosti s jinými institucemi. A vy včera jste měli možnost se ho eh, přesně na toto zeptat. Když já jsem si přečetl ten, ten rozhovor, tak jsem si řekl, co tam pan Inkvirda říká o vývoji eh, účetního dvora za těch 35 let, to je možná pravda. A je to pravda v tom smyslu, že dnes naše instituce je uznávanou profesionální, nezávislou auditorskou kontrolní institucí. A já jsem na to hrdý, že i minulý rok, když jsme předložili zprávu, tak ta byla e, ta e, na škále 1 až 4 dostala 3 body, tak já jsem rád, že, jsem, že mohu přispívat k vývoji naší instituce, která E, e, skutečně plní svoji funkci podle nejvyšších standardů této profese. Jsou to kvalitní výroky a já myslím, že všichni členové naše, naší instituce k tomu přispěli nebo přispívají. My jsme se museli přizpůsobit e, tomu světu auditu, když se podíváte 35 let zpět, tak Unie byla úplně jiná. Měli jsme šest členských států, teď jich je 27 a rozpočet Evropské unie nebyl vůbec srovnatelný s tím, co máme dnes. Tento parlament také se vyvinul a pokaždé, když parlament získává nové pravomoce, tak e- účetní dvůr také získává nové kompetence. Na to je třeba se podívat. A já jsem jeho rozhovor pochopil jako takové vyjádření paměti té naší instituce, která se po léta vyvíjela určitým způsobem a získala svoji, vydobila si pozici jako konsolidovaná, skonsolidovaná instituce a je zde jasný směr, kudy se ubírá. Teď, co je kriticky důležité, je podívat se do budoucna, kde eh, jsou ty výzvy, kterých se musíme chopit eh, a Eh, kterými důležitými agendami se máme zabývat. My jako instituce máme strategii, a ke které také i přispěl pan Inkvirde jakožto člen dvora. My jsme za posledních pět let prošli vnitřní reformou a nyní eh, plníme veškerá ta doporučení vyplývající z revize a jsem velice rád, a řekl jsem to i před měsícem, eh, že hm, Eh, eh, eh, že tedy plníme ty doporu, ta doporučení z revize, tak jak i to vlastně se reflektovalo ve vašem usnesení, které jste dnes odsouhlasili. A vy se mě také ptáte, zdali já nebo někdo se nesnažil vyvíjet tlak na pana Inkvirdu, aby, <clears throat> aby vzal zpět svá prohlášení. Ne, Samozřejmě ne. Pan Inkvirda eh, eh, plně je odpovědný za svá prohlášení. A já eh, myslím, že včera jste měli možnost se ho zeptat, zdali byl pod tlakem. Já jsem s ním mluvil a řekl jsem mu, že nesouhlasíme s tím způsobem, jak se postavil k tomu rozhovoru, ale to je plně jeho odpovědnost za to, co řekl v tom rozhovoru. A on nese, jedině on nese eh, odpovědnost za svá veškerá prohlášení, která přednesl eh, veřejně tedy poté, nejenom v tom holandském tisku, ale jinde i v jiných médiích, eh, v European Voice a v dalších médiích, potom se vyjadřoval a to vše proběhlo z iniciativy pana Inkvirdy. Já nevím, zda vám to řekl včera, na tom ale není nic nového. Také i přímo on se obrátil na spolupracovníky instituce a přesně jim vysvětlil, co tím mínil a co tím nemínil. Nikdo to po něm nechtěl. On měl pocit, že to je potřebné eh, Eh, to říci vůči těm kontrolorům, tedy těm, kteří eh, udělali ze našeho účetního dvora to, co je. Děkuji kole, kolegyně Ayala Sentres. Děkuji, pane předsedo. Ano, já děkuji panu Kalderovi za to, že přišel mezi nás a i mm, mm, to, pan Inkvirda nám eh, to včera objasnil a několikrát vyjádřil politování za to prohlášení, za ta prohlášení, za ta vyjádření v tisku a, a jasně řekl, že na něj nebyl vyvíjen žádný tlak, takže s tím žádný problém nevidím. A já jsem ráda, že jste přišel, protože dnes ráno jsme odhlasovali, přijali usnesení, a kde právě i e, jsme se vyjadřovali e, k budoucnosti a mm, k těm interním problémům, které vznikají v této velice komplikované instituci. A zároveň víme, že Eh, každý z vašich členů by se snaží maximálně plnit svoji funkci. Já jsem rád, že jste tak vstřícný a já doufám, že v souladu s tím usnesením, které jsme dnes odsouhlasili, která snad bude potvrzena i na plenárce, tak doufám, že díky tomu také budeme eh, schopni zachovat dobrý dialog, dobrou diskuzi, tak abychom zlepšili vztahy mezi parlamentem a určitým dvorem a také abychom Mm, se eh, snažili tedy o eh, eh, to navázat tedy na to velice plodné období, tak jak to i popsal pan, definoval pan Inkvirta, bylo to velice dobré období eh, v životě vaší instituce. Samozřejmě vždycky je všude co zlepšovat na každé instituci, včetně vašeho určitě dvora a já doufám, že eh, eh, pokud plenár, na plenárním zasedání se odsouhlasí toto usnesení, tak budeme schopni ještě vylepšit vztahy mezi našimi institucemi. Tak, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Ajala za slova. Eh, i eh, za ta upřesnění a buďte si jistá, že budeme pokračovat ve spolupráci s vaším parlamentem. A ještě bych chtěl opět ujistit vás, já jsem to udělal před měsícem, když jsem tady představoval program ve vašem výboru, tak vás ujišťuji, že máme speciální vztah s vaším výborem za posledních 35 let jsme budovali tento vztah. Nelze zapomínat, že pan Aňa byl prvním členem Evropského parlamentu, který eh, eh, mm, mm, tedy Eh, tak už se spolupracovat s naším určitým eh, dvorem a my jsme na to navázali. Eh, samozřejmě vy hrajete velkou roli v absolutoriu. My máme společné cíle s vaším výborem, to znamená, aby ti, ti kteří něco spáchali, aby byli pohnáni k zodpovědnosti, jde nám o transparentnost, zodpovědnost, jde nám o to identifikovat hlavní oblasti, kde věci lze zlepšit ve finančním řízení Evropské unie. Domníváme se, a já jsem přesvědčen, že nová Lisabonská smlouva nám dává možnosti eh, lepší spolupráce. Máme již nové mechanismy zodpovědnosti Evropské komise. Máme i reformu rozpočtu, která teď probíhá. Uvidíme, jak to dopadne, ale určitě to bude mít velké důsledky eh, pro váš výbor i pro naši instituci a bude to od nás znamenat zintenzivnění spolupráce. Společně musíme využít příležitostí, které nám skýtá finanční nařízení. Pokud se nemilím, o tom jste jednali včera, protože to mm, nám dá nové eh, možnosti, nové příležitosti, abychom efektivněji, pracovali na zefektivnění využívání finančních prostředků v EU. Potom jsou zde i nové eh, E, z nové výzvy, protože máme nové tedy orgány dohledu nad finančními trhy, pojišťovnami, burzami. Máme e, celou řadu nových finančních nástrojů, e, které bychom se měli snažit nejlépe využívat, efektivně využívat. A také musíme zajistit transparentnost a odpovědnost vůči občanům. Ať jsou to nástroje mezivládního charakteru či jiné o kterých teď se diskutuje eh, v Evropské unii pro to, abychom efektivně mohli bojovat proti hospodářské krizi a e, deficitům. A dále uvidíme, jak to bude s tím stálým mechanismem stability. Ale my musíme především e, Eh, mít, eh, mít i mm, eh, spolehlivé údaje, abychom mohli mm, mm, řádně aplikovat ty mechanismy zodpovědnosti institucí. A je to tedy v našem zájmu, abychom spolupracovali tak, aby ta transparentnost a zodpovědnost se stala realitou, abychom zlepšili finanční řízení v Unii, protože to jsou naše společné cíle. Kolega Markakis. Děkuji, pane předsedo Kádero, že jste přišel mezi nás. Pan kolega včera jasně dal najevo, o co tady jde. Domnívám se, že jde o Eh, záležitost eh, mediální, takový nějaký mediální hype, eh, věci, které chvíli trvají, tak s nich udělat senzace. Já tady vlastně mm, včera byly určité Eh, otázky, eh, tady eh, já se taky připoju, já, hm, k té otázce vlastně, nakolik byl na, nakolik byl na něj vyvíjen tlak, ale to už jsme slyšeli. Já si myslím, že ačkoliv to nebyl úmysl, tak toto interview přece jenom je zdařilá příležitost k tomu, aby se reforma Eh, této instituce, eh, aby se na ní tedy nechalo dopadat správné list, eh, světlo. Čili já myslím, že nakonec budeme moci být i vděční za toto interview. Každopádně já jsem rád, že s námi vedete tento dialog a že jste ochoten se tím zabývat proaktivně E, nic se tady nezametá pod koberec, čili to e, vítám. A mě by zajímalo, e, zda lidé jako pan Engveder, ačkoliv je vlastně pensista, jestli tito lidé budou do všeho také zapojeni do celého procesu. Myslím, že málo kdo z členů dvora byl tak úspěšný. Myslím, že v zásadě eh, mnohé z toho, co tady dnes máme, je, prochází z jeho eh, pera, čili to vlastně eh, to je dneska také chváleno ve zprávě o absolutory. To znamená, že se dá považovat za velice úspěšného člena dvora a Eh, měl by být tedy zapojen do procesu a já se ptám, nakolik vy jste ochotni ho do toho procesu zapojit. Děkuji eh, za laskavý komentář. To je vlastně otázka, eh, která je v rámci dvora předmětem diskuse. Jednak jak nejlépe využít zkušenosti bývalých členů, nejenom tedy pana Engedra. Jsou i další, kteří mají zkušenosti v různých oblastech a mohli by také eh, přispět nejenom tedy k reformě dobra, ale možná také bychom mohli mít eh, významnou výhodu, kdybychom eh, z jeho zkušeností mohli čerpat. a to nejenom krátkodobě, ale eh, prostě je třeba najít eh, nejvhodnější formu. Dvůr to je instituce, jeho členové jsou eh, jmenováni velice jasným a rigorózním postupem, musí respektovat to, co je psáno ve smlouvách a na kvalitu, na kvality Eh, bývalého člena dvora je třeba nahlížet tak, že jde o člověka, který může leda čemu se eh, kvalifikovaně vyjádřit. Já to eh, nechci nějak příliš debatovat s kolegy, oni by třeba nemuseli souhlasit s tím, jak to dnes říkám, ale já myslím, že pokud já budu moci dokončit svou, eh, svůj mandát, tak eh, určitě eh, budu ochoten dále pracovat a myslím si, že je to vlastně budování této konstrukce a že mm, de facto i další členové, bývalí členové se na tom mohou dále podílet. Jedna, jeden z aspektů je je výzkum a e, zde máme na kontě tedy ocenění za výzkum v oblasti finanční, e, veřejných financí a auditu. A to je vlastně oblast, kde e, bývalí členové dvora mohou velice přispět k tomuto institucionálnímu rámci, k němuž tedy eh, patříme a jsme na to hrdí. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Kalderovi za to, že je tady dnes s námi a hovoří s námi tak otevřeně. Především byl jsem velice překvapen, eh, když jsem četl eh, interview pana Egda před pár týdny. On eh, de facto eh, podobně hovořil už dříve, ale nikdy dříve jeho slova nebyla eh, ze strany žurnalistů takto zneužita. A opravdu jsem se divil, poněvadž on vlastně hovořil o minulosti. Mám nicméně dvě otázky. Jedna se týká možného tlaku ze stranu Evropské komise. Jako máte zkušenost vy s tlakem Evropské komise při vypracovávání svých zpráv. Samozřejmě, že eh, při zpracovávání práv, eh, těchto zpráv můžete chtít více informací, ale zajímalo mě, jak ten eh, tlak vypadá. A další otázka. Členové jim končí mandát a chtěli by dále sloužit u dvora. Je tedy možné, aby člen dvora, který závisí také, jehož nominace eh, závisí také na své vlastní zemi. Je možné, že by to mohlo ovlivnit jeho přísnost, jeho přísnost vůči své vlastní eh, členské zemi. Můžete k tomu něco říct? Děkuji vám. Já si myslím, že je eh, důležité pochopit to, jak audit a auditor pracuje. Jestliže vnímáme dvůr jako profesionální instituci, která audit provádí profesionálním způsobem, pak eh, máme tedy procesy, které Eh, musí zajišťovat objektivnost, takže zřejmě pochopíte, že naprosto není vhodné zde hovořit o jakémkoliv tlaku ze strany komise. První věc je, že eh, dvůr si sám plánuje svoji práci podle daných eh, standardů a sám si stanoví cíle. A samozřejmě my se snažíme maximálně vyhovět mezinárodním standardům. Dále eh, musíme odvést práci přímo na místě eh, v Evropské komisi v členských zemích a také eh, v zemích nečlenských, které jsou příjemci evropských peněz. To znamená, že my sbíráme veškeré důkazy přímo na místě. Dále posuzujeme nálezy, ty je třeba potvrdit a samozřejmě jsou podrobovány také eh, názoru auditované instituce, ať je to komise nebo, nebo parlament nebo kterákoliv eh, jiná strana. No a pak samozřejmě ten auditovaný subjekt eh, může reagovat na naši zprávu. Čili v tomto procesu vyjasňování a potvrzování nálezu, tak tam se mohou odehrávat spory, případně debaty, ale eh, konečnou platností rozhoduje soud, co napíše do své zprávy. Soud je zároveň kolegiem a naše zprávy jsou vždycky podepsány při nejmenším pěti členy Eh, zachovává se samozřejmě eh, důvěrnost. A jakmile se rozhodne, pak toto rozhodnutí je závazné. Zároveň je tedy jasné, že zasahování nebo cokoliv podobného, které eh, by mohlo snad vyplývat z toho, že se někdo chýlí ke konci svého mandátu, tak eh, tím, že se rozhoduje kolektivně, není možné, aby mm, tyto aspekty ovlivňovaly konečné význění zprávy. Zkušenost je taková, a já jsem eh, na, v kolektivu tvora už od roku 2000, tak já jsem také už, eh, mě už také skončil jeden mandát a mám nyní další. A jestliže eh, tedy eh, ta informace, že eh, můj, můj mandát se chvíli ke konci, tak já, vy můžete se obrátit na příslušného ministra své vlády a říci, já jsem k dispozici pro další šest let. Čili já myslím, že skutečnost, že tady existuje tento postup, to znamená eh, jmenování z iniciativy členské země, že toto v žádným případě, žádném případě nepodkapává nezávislost či objektivnost členů dvora. My prostě máme jasný a objektivní rámec pro naše zprávy a myslím, že je tady dostatečně, dostatečný počet pojistek, které zabrání tomu, aby se tam cokoliv obcházelo nebo aby se vyvíjel nějaký tlak v jakékoliv situaci. A kromě toho, co jsem řekl, máme také ještě jasné postupy zajišťování toho, aby eh, tu závěrečnou zprávu podepsal eh, ředitel, který je zodpovědný. Všichni auditoři eh, vstupují, přispívají do procesu, který ovšem je podrobován pak ještě kvalitativní kontrole. Čili v podstatě není možné, aby nastal takový případ, o jakém jste tady hovořili. Myslím, že eh, pokud se týče jakéhokoliv eh, nátlaku z jakékoliv strany, tak jsme imunní. A já myslím, že pokud chceme eh, mít důvěru v evropský účetní dvůr, tak eh, myslím, že ji můžeme mít. A pokud eh, chcete, eh, je možné samozřejmě prodloužit mandát, tak aby se nemohlo opakovat. A prostě pak byste možná nějakým jiným způsobem chtěli zajistit, aby tady nedocházelo k žádným tlakům, k žádnému spochybňování nezávislosti. Ale to se vlastně potom bude týkat eh, všech pozic, kde dochází k obnovování mandátu. Tady eh, my eh, nejsme jako dvůr jedineční. Čili já myslím, že tady je debata, která se může opakovat dekoliv o délce mandátu, o obnově mandátu či neobnově mandátu a tak dále já vím, že určitě se to může, eh, tady mohou být různé úvahy, ale řekl bych, že v časné podobě smlouvy, eh, tak ten eh, dvůr je naprosto imunní. Imunní vůči těm, který, kteří by měli pokušení vyvíjet nějaký tlak. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Další otázky, pan Stas. Já bych měl takovou doplňující otázku k tomu, o čem hovořil pan Hebrandrej a reakce vaše, jak jste odpověděl vy, říkáte, že tady velký tlak. Ale pan Ingvirda ve svém rozhovoru říká, že kolem roku 2005 tehdejší komisář pro potírání podvodu, pan Kalas, tehdy intervenoval u účetního dvora. Říká se, že chtěl ovlivnit metodologii účetního dvora a vy toto naprosto podpíráte, že by zde byl v minulosti přímý tlak komisaře Kalase na vás, na vaše kolegy nebo na účetní dvůr jako celek. Je to tak? Thank you. Uh, I, I, if I... Děkuji. Pokud si to dobře pamatuji, Já jsem tehdy se zúčastnil zasedání vašeho výboru ve Štrasburku, kde se jednalo o výroční zprávě účetního dvora pro ten konkrétní rok. A eh, pokud eh, se odkazujete na to, co řekl pan Kalas tehdy, takže tak ten tlak zde byl vyjádřen jaksi veřejně. Pokud toto považujete za tlak, no tak to byl ten nejvíce transparentní způsob nátlaku na účetní dvůr. A pokud tedy máte na mysli tuto e, situaci, protože já o jiné nevím ani. A e, vlastně tady šlo o to, že e, nějaká instituce má jiný názor. A já rád teď eh, jsem, že mohu konstatovat, že Evropská komise eh, velice správně přistupuje k eh, vymáhání neoprávněně vyplacených částek, finančním korekcím a že tedy má akční plán, který se týká politiky soudržnosti. Pokud toto měl být tlak, no tak jsem překvapen, že mm, to nakonec dopadlo tak, že Evropská komise udělala velký pokrok a pokud vím, eh, já jsem tady včera nebyl, tak nevím, co řekl či neřekl pan Ingvirda, ale co mohu říci, že eh, mm, to o čem mluvíte, tak eh, to bylo před 6 lety ve Štrasburku a bylo to řečeno veřejně. Já o jiné podobné situace nevím. Děkuji. Pan předseda. Děkuji, pane předsedo. A takže eh, my jsme skončili s eh, otázkami, takže jestli chcete přednést závěrečné slovo. Já bych chtěl poděkovat za čas který jste si udělali na dnešní setkání. Jsem velice rád a opět, že mám příležitost zde eh, říci, že naše nezávislost byla zachována, respektive posílena za posledních 35 let. A zakládající smlouva stanoví celou řadu pojistek mm, mm, k tomuto. Eh, to znamená, Eh, veřejný postup při jmenování členů, kolegiální rozhodování eh, členů, kolegi, kolektivní rozhodování znamená, že všichni členové mohou diskutovat o jakémkoliv dokumentu, jakékoliv zprávě, ale jakmile ta zpráva je přijata, tak je závazná pro všechny členy účetního dvora. Nestranost a objektivita zpráv účetního dvora, jak jsem řekl, Eh, to je věc, eh, kterou uznávají eh, všechny dotčené subjekty a naši kolegové. Ta peer review, ta revize provedená v roce 2008, mm, v tomto směru hovoří velice pozitivně. Dospěla k závěru, že účetní dvůr má vhodný kontrolní rámec, který splňuje mezinárodní normy a ty nejlepší postupy. Jasně se tam stanoví, že mm, účetní dvůr funguje nezávisle, objektivně, že vycházíme z důkazů a že ty dotčené subjekty mají v nás důvěru. To zde chci zdůraznit. A tyto závěry byly i potvrzeny nedávno v takovém průzkumu, který jsme provedli i zde ve výboru a s dalšími eh, zúčastněnými stranami v radě. Také i my jsme tedy profesionální institucí, která velice aktivně přispívá k rozvoji eh, eh, auditu, tedy kontrol ve veřejném sektoru. I působíme v mezinárodních eh, organizacích jako Intusa, Irusai a přispíváme k vývoji kontrolních auditorských standardů. Také i pracujeme v té kontaktní síti těch nejvyšších kontrolních úřadů s členskými státy, kde se snažíme harmonizovat přístup k kontrolám evropských prostředků. Také i nyní eh, eh, provádí se peer review s norským nejvyšším kontrolním úřadem. Všichni členové našeho dvora po letech, po léta přispívali k tomu, aby náš účetní dvůr se dostal, kam se dostal. Naše eh, instituce se musela přizpůsobit prostředí, kde se audity mění a nedávné reformy umožnily anticipovat eh, budoucí změny a výzvy, které budou před námi stát. Účetní dvůr má, jak víte, strategii maximalizovat dopad eh, své činnosti a nejlépe využívat dostupné zdroje. Nedávno jsme i zrevidovali způsob našeho řízení, zavedli jsme systém Senátu, abychom lépe i eh, zlepšili rozhodovací procesy, aby to bylo efektivnější. Pane předsedo, efektivní spolupráce s dalšími orgány, jako s vaším výborem a s Evropským parlamentem, to je klíčové pro úspěch. Účetní dvůr má zvláštní vztah s parlamentem, který je i zakotven ve smlouvě, v naší praxi z minula a velice dobře spolupracovali jsme vždycky a to bych chtěl zdůraznit závěrem. Účetní dvůr se těší na další spolupráci s Evropským parlamentem, kdy budeme pracovat na společných problémech, budeme zlepšovat finanční management a zlepšovat transparentnost a zodpovědnost eh, ku prospěchu evropských občanů. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. A přejeme vám hezký večer. Eh, A nyní přejdeme k poslednímu bodu našeho programu, předtím než zasednou koordinátoři, což je eh, obecný, obecný rozpočet eh, pro komisi Absolutorium z roku 2009. Kolega Chaci Markakis je naším zpravodajem. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych především poděkovat kolegům, kteří přeložili 304 pozměňovacích návrhů ke zprávě o absolutoriu. Velice rád bych se zaprvé zmínil o tom, o našich požadavcích na komisi. A chtěl bych poděkovat také komisi za druhý dopis, který zaslala nám zpravodaji a vyjádřila se k jednotlivým požadavkům kolegů. Bylo to velice podrobné a chtěl bych poděkovat eh, přesto. Ovšem musím říct, že máme jeden a půl až dva body které, eh, pokud vím, eh, nám komisař eh, zodpoví. Tak, my jsme ty požadavky rozdělili na body A až F. Bod A se týkal těch management deklarací vedení a komise nám k tomu poskytla určité pokyny a dále pozměňovací návrhy kolegů se částečně snažili oslabit a částečně posílit pozici zpravodaje. A proto jako zpravodaj bych navrhl eh, kolegům, aby eh, šli zlatou střední cestou, to znamená, drželi se původního návrhu. Myslím, že je velice obtížné vypracovávat v této situaci kompromisy, poněvadž už z povahy problematiky je v podstatě není možné zde dosáhnout kompromisu. K tomuto bodu bych chtěl říci, že bychom se neměli snažit odstrašit komisi Eh, která nám vychází vstříc a eh, odpovídá na naše dodatečné požadavky tím, že nakonec to všechno oslabíme. K bodu B. A to je podpis odpovědného komisaře pod výroční zprávou činnosti. Eh, komise v tomto případě zareagovala okamžitě a Všichni komisaři dostali pokyn, aby eh, skutečně podepisovali eh, zprávy svých tajemníků. A to tedy eh, mělo za následek potom podpis paní Day, to je generální tajemnici komise a není v tom sama. Prostě nešlo tady jenom o podpis, ale také o toho ducha a lepšího eh, informování. A myslím, že toto skutečně bylo naplněno. A to se týkalo zejména pozměňovací návrhu 261, 263 až 266. Eh, většinou tedy z pera pana Ivana, pana Beldra. Já souhlasím s přeformulováním původního textu tak, aby lépe odpovídal již poskytnutým odpovědím ze strany komise. Čili děkuji eh, panu Ivanovi a dalším kolegům. Třetí část je bod C a týká se automatického eh, přerušení a pozastavení plateb tak především chci poděkovat komisi za poskytnuté informace k této problematice. V druhém dopise, který eh, byl zaslán, eh, jsou obsaženy také informace z předchozích let, nejenom tady z roku 10. A je logické, že eh, roku 2010, respektive 2011, se týká Eh, většina informací, poněvadž jde o nástroj poměrně nový. Přesto bych chtěl upravit eh, text tak, eh, kde se hovoří o automatických přerušeních, aby se tam dal termín systematické pozastavení. Komise totiž nejenom, že dává k dispozici informace o členských zemích a pozastavených projektech, nýbrž také poskytuje pokyny a informace, kdy a jak dojde k tomuto systému, k uplatnění tohoto systému. Proto tedy je zde eh, použitá formulace, jak navrhuje pan Ivan, a to je 261, 270. Pokud se říká týče 268 pana Ivana, k tomu bych chtěl připojit ústní pozměňovací návrh, abych to eh, lépe přizpůsobil celkové konstrukci, to znamená místo automatický by tam byl pojem systematický prostřednictvím ústní změny. No a zde bych chtěl poděkovat komisi za poskytnuté informace. Na některé ještě čekáme. To jsou informace týkající se předchozích let, ale byly nám přislíbeny. Další bod, D, ten se týká zlepšení korektivních mechanismů. Tady dosud nemáme informace, Eh, protože to je pravděpodobně pro komisi to úplně nejtěžší. Tady se opravdu musíme vrátit do předchozích let a eh, dohledat tyto informace není nic snadného. Nicméně byly nám eh, slíbeny někdy v druhé polovině dubna, čili ještě dost velkém předstihu před hlasováním. A já eh, nejenom tedy vítám pana Fjellnera, ale taky musím říci, že jeho pozměňovací návrhy eh, týkající se, jak daleko do eh, minulosti půjdeme, pokud se týče konečního mechanismu, bude nikoli 2004, ale 2000. To je ústní změna a já myslím, že komise pro tuto není problém a v podstatě v našem předchozím jednání s tím komise vyslovila souhlas. Takže děkuji panu Filnerovi za předložený návrh. Pokud se týče bodu F, což je nová logika vynakládání prostředků a lepší kvalita vynakládání prostředků. Eh, pan Fielner navrhl škrtnout celý, celý odstavec a tedy celý tento požadavek. A já bych vás chtěl požádat, abyste to neškrtal. Proč? Protože eh, komise už dala k dispozici velmi cenné informace k tomuto tématu a předložila velice jasné a konkrétní návrhy na zjednodušení v této oblasti a já bych eh, nerad bral komisi odvahu eh, k pokračování v tomto procesu. Čili toto je logika a nicméně stejně vám děkuji za váš návrh. Možná, že by bylo možné a konec konců, když si přečtete ty nejnovější informace o zjednodušení, tak myslím si, že je tam eh, mnoho konkrétních informací o prazí, které je možné sundat, eh, snížit eh, při pořizování, při tedy zadávání eh, veřejných zakázek a tak dále. Nyní k ostatním pozměňovacím návrhům. Začal bych zřejmě návrhům, které se týkají zaměstnaneckého řádu. A to není jen od paní Gresle, ale je také od eh, paní Gresle. Zaměstnanecký eh, řád má co eh, dělat s vynakládáním prostředků. To samozřejmě souvisí. B, pochybně. Z tohoto důvodu já tedy vítám některé z vašich pozměňovacích návrhů, které jsme zapracovali. Nicméně je pravda, že příslušný eh, výbor pro zcela konkrétní eh, body je výbor právní a z tohoto důvodu eh, některé z těch pozměňovacích návrhů mohou být přijaty a jiné je třeba přinejmenším přeformulovat. Zvláště důležité je přijmout pozměňovací návrh 165 paní Gresle, která, kde jde o konzistentní modernizaci. To je text velmi dobrý a určitě ho tady zapracuji. Dále vám chci říci o jednom možném kompromisním návrhu, které, poněvadž mnoho pozměňovacích návrhů zde podaných se týkalo transparentnosti. Například je, eh, jsou tady pozměňovací návrhy od vás, od zelených, od EPP a také od ECR. A já myslím, že k tomu bychom se měli jasně vyjádřit, tedy k otázce transparentnosti. Neměli bychom eh, samozřejmě ani odmítat práci Evropského soudního dvora, eh, poněvadž šlo o naše požadavky o zveřejnění všech příjemců, čili to bychom skutečně neměli ignorovat. Na druhé straně ovšem je třeba držet se transparenčního přístupu. Já bych chtěl říct, že eh, ty návrhy je, je třeba podávat eh, v oficiálních jazycích EU. Já tady myslím tedy eh, eh, návrh paní poslankyně Makové, jestliže tedy na Litvě skutečně existuje databáze recipientů, to je v pořádku, ovšem je obtížné panu, pro pana Odeo, pana Stáze a dalších, je obtížné to tedy s tomu porozumět, čili mělo by to být v pracovní, některém z pracovním jazyku e EU. Dále pokud se týče posouzení dopadů. K tomu zde máme velice dobré návrhy a já tady e, mám také vlastní pozměňovací návrh, který žádá o nezávislé posouzení dopadů a prostředků, to je 12.13. Také bychom měli žádat, aby kompetentní orgány eh, posoudili proveditelnost převodu eh, prostředků a eh, je třeba, aby zde do hry vstoupil ještě druhý nezávislý orgán typu nadace. My víme, že komise si tedy nechává Eh, provádět ten nezávislé posudky a někdy jsou spochybňovány, či skutečně by to mělo být eh, například nadace. radce. Pozměňovací návrh 159, eh, myslím, že pana Beldra, ten komise odmítá, či ten nemůžeme přijmout. Nyní, pokud se týče udělení či odložení udělení absolutoria, já jsem si přečetl eh, vaše pozměňovací návrhy, zpravodaj překládá oba dva pozměňovací návrhy, neboť je to třeba vidět v souvislosti toho, co je možné a požadavků, které, kterým komise částečně vyhověla prozatím a po druhém dopise s informacemi komise bych řekl, že mám z toho takový pocit, že eh, absolutorium bychom měli eh, přiznat, měli udělit, eh, ačkoliv zde zůstávají stále ještě dva nezodpovězené body. Komise u jednoho z nich jasně naznačila, že jde o Eh, audit eh, provádění a také jde o článek 308 a jeho naplňování. To je jasné, ty informace dostaneme. Další věc, která se týká hodnotící tabule členských zemí a eh, různých fondů, čili to bylo zapracováno do tabulky, která je zatím prázdná ale je to tedy eh, metoda, o které nás informuje komise. Určitě se tam objeví časem číselné údaje nejmenším za rok 2010. A komise už u tohoto absolutoria, které probíhá nyní, eh, už zde tato hodnotící tabulka bude použita. Myslím, že je to velký krok vpřed ve smyslu transparentnosti a my eh, myslím eh, ještě, eh, poněvadž tyto informace zatím nemáme, tak by bylo dobré s tím trošku počkat. Já bych řekl, že už jsme toho dosáhli mnoho a proto tedy bych na hlasovacím seznamu napsal Eh, že chceme udělit eh, toto, eh, toto absolutorium. Paní Kresle. Děkuji vám. Ano, my jsme rozhodně také toho názoru, že bychom měli udělit absolutorium, ale že bychom k tomu měli učinit několik poznámek. Já jsem se přihlásila kvůli zaměstnaneckému řádu. Tento výbor se o zaměstnanecký řád a jeho finanční stránku nikdy nestaral. Byla to podle mého názoru velká chyba a pokud to někdo nyní chce učinit, tak bychom mu v tom neměli bránit. Já vím, jaký velký lobismus se za mými zády eh, odehrává. Asi mám také 45 906 nových nepřátel, protože to je počet úředníků ve všech institucích. A to, že ani nemáme konsolidovaný přehled toho, kolik lidí z evropského rozpočtu platíme, protože tam nejsou zahrnutí ti smluvní zaměstnanci. Já si myslím, že to je skutečně nehorázné a za naši frakci můžeme oznámit, že si nyní ten přehled uděláme. Další pozměňovací návrh bolestivý je otázka flexitime, klouzavé pracovní doby a náhradního volna. Nejsem proti tomu, ale jsem proti tomu, když zaměstnaneckému řádu je potom napsané něco jiného. Pochopím, že i tam bude určitý lobbying, ale Jorge, možná, že se e, přemůžeš a také to zde e, podpoříš, protože si myslím, že rozpočtová kontrola zde skutečně plní svoji funkci. E, Máme zde možnost modernizovat a přepracovat zaměstnanecký řád a měli bychom tedy nalézt několik řešení. A v poměru s tím, co tam je napsáno, tak je to vlastně relativně málo. My se snažíme, abychom tuto záležitost prezentovali, e, i se zaměřuje na to, jaké možnosti a věci tam v zaměstnaneckém řádu jsou, které nás stojí peníze. Samozřejmě můžete být pro nebo proti, ale aniž byste věděli, kolik to stojí, tak si myslím, že to není vhodná základna. A chci všechny ty, kdo myslí, že tyto pozměňovací návrhy jsou nepřípustné, chci informovat, že už při minulém absolutoriu jsme se vyjadřovali k mechanismu ročního určování zvyšování mest a k tomu jsme se tehdy vyjádřili, takže si myslím, že nepřípustnost těchto pozměňovacích návrhů se těžko zdůvodnit a kdyby byly nepřípustné, tak by mě to samozřejmě neudělalo radost, ale myslím si, že vlak už se rozjel a těžko ho zastavíme a že by bylo vhodné, abychom tyto věci skutečně zohlednili. Takže já děkuji za jejich zohlednění. Kolega... Děkuji kolega Fielner. Thank you very much, uh, and thanks for... Děkuji a děkuji za ty hezké poznámky. Mně se nelíbí ty pozměňovací návrhy, ale děkuji, že jste je eh, prezentoval a já vám děkuji za to, že jste jim poděkoval, i když se vám nelíbí, co jsem sepsal. Každopádně, teď k věci samotné. Za prvé, vy jste se vyjádřil k návrhu 272 e, to, mm, k tomu vypuštění. Upřímně, když si to přečtu, to ne, že bych nesouhlasil mm, s tou novou logikou e, vynakládání prostředků a vytvoření rozpočtu a tak dále, ale mm, aby to mělo nějakou, nějaký smysl v tomto textu, tak by to buď mělo být hodně konkrétní, Aha. A, a ne tak, jak to tady teď zní. Ensure full and agreed account. A e, samozřejmě zde je třeba zajistit tu zodpovědnost za výdaje, ale to je celý proces, o který jde. Ten se má snad o to snažit. Ne, že by to bylo špatné, ale mělo by se lépe eh, sformulovat, respektive skonkretizovat, aby to bylo více návodné. A ještě Já jsem si přinesla ty pozměňovací návrhy s mými čísly, ale možná eh, m, asi eh, to teď nebude úplně jasné, zpravodaji. Takže otázka podpisování. Kdo podepíše ta národní prohlášení a kdo eh, podepisuje vůbec cokoliv? A shall be signed by the minister. Eh, podepíše to minister jako povinnost. Já bych to radši eh, napsal jako preferably, aby někdo nemohl říci, my to neuděláme, protože eh, nechceme, aby to byl ministr, který to bude podepisovat. Já myslím, že důležitější je ta hodnota toho obsahu, než toho jenom, kdo to podepíše. A já bych rád, aby všechny členské státy to udělali, i když nedostanou podpis ministra na to. A aby nikdo neměl nějaké alibi, potom aby se na to nemohl vymlouvat. A jinak bych souhlasil, ano, slovo preferably it would be signed. Takže tak to bych to eh, chtěl horizontálně v celé zprávě. A paní Gresle, pan Chaci Markaky se zmínili o otázce staff regulation, těch eh, mm, personálních předpisů. Já souhlasím s celou řadou věcí, ale kde skutečně nesouhlasím, je ten váš text, který se týká zaměstnanců, eh, ta vaše perspektiva. Já si to vykládám jako, že máme problém, že eh, v některých členských státech není atraktivní stát se eh, úředníkem komise, takže no, když se na to podívám z pohledu Švédska, tak většina lidí ve Švédsku by řekla, nebo to vnímají tak, že to je, eh, to je docela dobré stát se úředníkem. A když je to dobré pro Švéda, no tak eh, eh, v které zemi tedy to není výhodné, když je to výhodné pro Švéda? Já jsem politik, já jsem like, nejsem expert, ale když si to porovnám, a když se pod, mm, tedy většina lidí, které znám z institucí a když si to porovnám s úředníky doma, no tak Eh, to bych neřekl, že by na tom eh, ti v Evropské unii byli špatně. A, a eh, takže já si nemyslím, že tady kvůli tomu bychom měli problém s tím najmout ty nejlepší úředníky. Potom tam něco píšete o té cestovní mapě pro národní prohlášení, že komise by měla tedy dát tu cestovní mapu a to je velice ošemetné, protože komise by ano něco měla udělat. A eh, komise by měla ano dát takový návod, jak by ta prohlášení měla vypadat a tak dále. Ale komise eh, dohledne na to, aby ta e, prohlášení byla do určitého termínu. No to je těžké <laughs> předložit termín pro všechny členské státy, je k tomu nemůže donutit. Já bych rád, aby komise nám spíše řekla, jak bude postupovat. Je dobré mít cestovní mapu, ale tady to je příliš konkrétní, když chceme stanovat nějaké termíny, lhůty. To sice komise může stanovovat, ale eh, eh, není to na té komisi, aby zajistila, že budou termíny plněny. A asi nejlepší část té zprávy, to se týká pozastavení výplat, jak komise používá tento nástroj. To je proces, který není mm, nějak politický, protože členské státy, které neplní pravidla, tak musí očekávat sankce. A je to vlastně takový automatizovaný proces. To je dobré. Ale možná já tady vypadám příliš pozitivně, protože to je příliš automatické, to znamená žádné rozhodnutí na úrovni Eh, eh, vedoucích pracovníků, jako kdyby to dělal počítač, který eh, by automaticky pozastavil platby. Ne, přece to musí být na základě nějakého rozhodnutí, musí být na to pravidla, rozhodnutí, abychom mohli zkontrolovat, že to dané rozhodnutí bylo podle pravidel. A tudíž No, mělo by to být automatické, ale mm, asi nějaký dohled by nad tím měl být, alespoň ze strany vedoucích pracovníků, takže tady jsem předložil také změnu. A ještě poslední dvě věci. Jedna věc, která mě překvapila, ani předtím mě to vůbec nenapadlo, když jsem si četla zprávu, je otázka těch účetních, kteří eh, podepisují a napíšou, ano, všechno je v pořádku, to je u těch regionálních fondů. Ano, ano, mm, ti, kteří odsouhlasují platby a jak to vypadá, tak eh, oni podepisují věci, které nakonec se ukážou, že jsou špatně. A vy říkáte, no proto komise musí vyškolit ty účetní, kteří podepisují, odsouhlasují platby. To je dobrá věc, ale zároveň Moje matka je účetní a e, já si kladu otázku, není to její práce znát pravidla? A když něco odsouhlasí, že v pořádku, no tak to musí být podle pravidel. To znamená, musí za to nést určitou odpovědnost. Já nevím přesně, jak by to mělo být, ale proto jsem předložil pozměňovací návrh. To by se mělo nějak vyřešit. Pokud se to nevyřeší, tak já stáhnu pozměňovací návrh. Ale je to divné říci, musíme vychovat, vyškolit lidi, kteří by, aby znali pravidla. No, přece jejich práce spočívá v tom, že znají pravidla. Aspoň taková prezumpce by tam měla být u nich. A potom poslední věc, to jsou ty trialogy. Předseda komise, předseda parlamentu a předseda rady, kteří budou jednat společně, diskutovat. To je dobré. Ale já jsem se podíval do smlouvy a tam není, že se sejdou předsedové, ale instituce. Asi by to budou nakonec předsedové, ale to vaše znění vypadá jako, že by tyto tři osoby se scházely a pokud ne, tak je můžeme stíhat nebo... Takže tak důležité je, aby Eh, se setkali ti příslušní pracovníci a dělali ty správné věci. A je přece, eh, eh, já myslím, že tady to, to co vy říkáte, jde příliš daleko, ne? že bychom někoho tedy stíhali nebo podnikali proti němu nějaké kroky proti konkrétní osobě. Ani to není tak ve smlouvě. Hm, tam se mluví o institucích, takže to je to jsou moje stručné poznámky, zde spousta pozměňovacích návrhů. Eh, děkuji. A, pentru că relații... Tady kolega, ano, já nemám moc co eh, dodat, protože naše spolupráce se zpravodem byla vynikající. Chci mu poděkovat za zprávu a za velice dobrou komunikaci, kterou jsme měli o těch různých aspektech Také i naše vztahy s komisí byly výborné a vždycky se snažíme při jednání prosadit to své, nikdy to není to maximum, ale komise se ukázala jako konstruktivní a e, já myslím, že jsme udělali velký krok před s touto zprávou, která se týká e, zprávy e, nebo řízení finančních prostředků do budoucna. A zde tedy byl učiněn krok vpřed a potom ještě k těm národním prohlášením, které musí někdo podepisovat. Já nevím, minister, tedy ten, kdo je odpovědný za tuto agendu v daném členském státě, poněvadž hodnota těch prohlášení, národních prohlášení, je úměrná váze podpisu připojeného na to prohlášení. V některém členském státě, když to nebude osoba vysoce postavená, no tak eh, asi Eh, ten obsah ani nebude uspokojivý a mm, třeba i ty informace nemusí být nutně korektní. Proto si myslím, že ta odpovědnost musí být úměrná obsahu. A tady bych skončil, jak řekl pan zpravodaj Chaci Markakis. My jsme se dohodli na pozměňovacích návrzích, i když jich bylo hodně, hodně a já mu děkuji za vynikající spolupráci. Děkuji, děkuji, říká pan předseda, kolegyně Ayala Sender. Děkuji. Já jsem ráda. Eh, mm, eh, tak uvidíme, jak eh, se prohlasují ty pozměňovací návrhy a pan Chacimarkakis mm, jasně řekl, že my mm, že náš výbor tedy je eh, eh, kompetentní eh, a proto také bych zde chtěla na to upozornit a já mám za sebou odborovou minulost a takže samozřejmě to se odráží i v těch mých návrzích. Já mm, souhlasím s tím, co navrhuje zpravodaj, mm, když navrhuje ty změny, ale některá z těch doporučení paní Gressle týkající se toho, že bychom měli zvýšit eh, eh, tedy ten, to eh, břemeno pracovní každý mm, v daném týdnu, tak já myslím, že to ne. My, mm, mm, my spíše tedy v našich zemích jsme šli opačnou cestou, aby i ty osoby mohly dělat jinou činnost ve svém volnu, takže nevím, jestli to je zájmu pokroku. A potom eh, tedy zaměstnanci, staff regulations a mm, eh, situace tedy úředníků, úředníků i v členských státech. Já bych si mm, kladla otázku, o jaké jde, eh, mm, protože já nevím, Potom je zde jeden pozměňovací návrh, který mi leží na srdci a to je návrh 173, kde který eh, se mi eh, nelíbí, protože tam se pracuje spíš eh, s, takovými, s informacemi, které jsou někde z kuloáru a že jsou mladí, většina z nich jsou tedy mladí lidé, noví mli, úředníci, kteří nedávno vstoupili asi po rozšíření, mm, kteří údajně patřili k těm tajným službám těch totalitních Eh, režimu a eh, já si myslím, já také jsem eh, ze země, která zažila diktaturu a také minulost jsme měli, jakou jsme měli. A, já, a potom i určitě hm, Německo má své zkušenosti, takže já myslím, že bychom měli vystoupit jasně proti takovým tvrzením. A hm, i hm, naši členové parlamentu Eh, také tedy, eh, samozřejmě když šli do voleb, tak museli eh, učinit, učinit podobná prohlášení, ale ehm, veřejná služba si myslím není tím místem, kde bychom to měli chtít. Děkuji. Děkuji, kolegyně Gressle. Ines, du redest immer so schnell. Děkuji. Ines, mluvíš velice rychle. Je to náročné pro tlumočníky. Tak, co já jsem chtěla říci? Ta 173. pozměňovací návrh, kde tedy navrhujeme screeningový mechanismus pro nastávající zaměstnance EU a přijdou sem také diplomati z členských zemí, kteří se stanou zaměstnanci a mělo by dojít k určitému screeningu nebo měli by vydat prohlášení, že nepatřili předtím k žádné tajné službě. Proč jsem to učinila? Učinila jsem to na základě žádostí ochránců lidských práv eh, z východního Německa. V roce 2010 vznikla bulharská studie. Bulharské ministro zahraničí se ptalo svých diplomatů, kolik z nich bylo v tajných službách a 192 z 600 bylo v ta- předtím v tajných službách, takže to je opravdu obrovské číslo. A proto jsem to tam dala, mechanismus, který máme i ve východním Německu. Já jsem netušila, že to bude tak masivní, že to bude tak vysoké číslo. Já nechci nikoho diskriminovat, ale jediným důvodem je to, že vznikla tato studie a členské státy sami nyní reagují, ale vzhledem k Evropské službě pro vnější činnost se domnívám, že zde musíme nějakým způsobem najít řešení. Bylo by dobré, kdyby lidé z této služby našli eh, řešení, ale než oni ho najdou, tak už možná Evropa dávno bude v troskách a oni ho stejně mít nebudou. Se non ci sono altre domande, collega Calfin, poi chiude ah, uh, thank you, Mr. Chair. Just to react on, uh, react on some... Děkuji, pane předsedo. Jenom reakce na paní Gresle. V Bulharsku jsme měli takový případ. A sice my máme v Bulharsku zákon, a e, sice e, bývali zaměstnanci e, tajných komunistických služeb prostě mají určitá omezení. To je zpráva, která byla nedávno zveřejněna a týká se to nějakých 120 lidí, ovšem za poslední 20 let. a netýká se to ani jediného ze 600 diplomatů, eh, kteří v současnosti pracují eh, na ministerstvu zahraničí. To se týká prostě lidí, kteří pracovali eh, na, za poslední 20 let pro, pro ministerstvo zahraničí a zároveň mají hm, minulost tedy komunistických rozvědčiků. Ta čísla, ta čísla úplně jiná. Tak ten pozměňovací návrh 173. Já myslím, že se na to můžeme zhodnout. Ale je tady ještě důležitější věc, eh, jak říkala paní Kresle. To je 170, kde eh, se díváte na článek 56 zaměstnaneckého řádu a Eh, komentujete eh, funkcionáře. Tedy my můžeme komentovat cokoliv chceme. To znamená, že já nejsem úplně proti vašemu pozměňovacímu návrhu a nechal bych to na otevřeném hlasování free vote. Ale ten další pozměňovací návrh, kde naléháte na komisi, aby zrušila Eh, překonaná opatření, jako například eh, odměny za eh, podle délky dojíždění a tak dále. Tady bych ovšem žádal split vote, protože myslím si, že tam, to, co tam žádáte, není na správném místě, čili první část jsem pro, druhá část ne. Další věc, to se týká Eh, plateb eh, pro začínající úředníky na úrovni AD5. Já si myslím, že to není naše kompetence. Já to tam sice dám, ale tak to je. A jinak eh, potom to, co tady píšete o bývalých členech eh, totalitních eh, výzvedných služeb, tak to s tím nesouhlasím. Čili, jak vidíte, je to prostě smíšený obrázek, který eh, tak se k tomu stavím jako zpravodaj. Pokud se týče 50 pozměňovacích návrhů pana Fielnera, tak za to jsem vám byl tak vděčný právě. Tak já bych tedy prošel krátce to, co jste říkal. V prvním bodě žádáte škrtnout eh, celého odstavce, poněvadž eh, se vám to eh, nezdá. Ta formulace možná by bylo dobré, kdybyste podívali na dopis pana Šeméti, poněvadž musím říct, že tam byly velice jasné odpovědi. Já jsem nečekal, že to bude tak jasné. Takže já si myslím, že bychom to neměli škrtat. Možná, že by bylo lepší eh, pomocí ústního pozměňovacího návrhu vyjasnit vlastní text, protože ty odpovědi jsou skutečně skvělé. Pokud se týče, aby eh, pokud možno eh, národní ministři podepisovali tedy ty management declarations, tak to beru. To je k první otázce tedy. Pokud se týče cestovní mapy, vy byste chtěl oslabit tento text? Mám tady ale pozměňovací návrh pana Beldra, který říká, že ty deklarace musí být do dvou let podepisovány ministři, čili vidíte, že e, i jiní kolegové to vidí úplně jinak, takže já bych tedy spíše se e, přidržel původního znění, tak to podporuje také pan Ivan. A automatismus, eh, mm, to máte pravdu, já jsem eh, přijal několik vašich a několik socialistických návrhů, takže eh, budou tam určité změny. Děkuji. Pokud se týče vzdělávání e, účetní. Komise už v prvním návrhu, v prvním dopise předložila návrhy na jejich školení, poněvadž změny se dějí neustále a švédský účetní by o tom měl vědět. Ale mohu vám říct, že existují členské země, zejména eh, na jeho východě Evropy, kde eh, ta opatření eh, jsou skutečně nezbytná na školení. Eh, týká se to zejména jedné země, jeho východní, která už 30 let je členem v Unii, tam skutečně to školení je potřebné jako sůl. Takže skutečně já vítám návrhy komise, jak a kdy a kde ty lidi školit. To prostě do, v minulosti nebylo zohledněno dostatečně. Já vám také děkuji za vyjasnění o to, kdo se může obracet na soudní dvůr. My se ještě jednou na toto zaměříme, poněvadž smlouva v kombinaci s platnými, platným řádem parlamentu, a to eh, jsme skutečně z toho vzali, tak eh, předpokládá se, že v situaci, kdy nastanou institucionální problémy, a tak jsme to včera debatovali, Eh, v souvislosti s absolutoriem pro radu. Eh, je to tedy tak, že eh, to je vlastně otázka, na, kde se shodnou všichni tři předsedové. No, tak to je. Taky chci poděkovat socialistické kolegyně Ayale Sanders za předložené komentáře a všem bych vám tedy chtěl poděkovat a doufám, že hlasovací Eh, seznam, který eh, budeme ve čtvrtek ráno debatovat, tak doufám, že se na něm nakonec dokážeme shodnout. Kakis. Děkuji kolegovi Chaci Markakis, takže eh, tím jsme skončili s veřejnou částí naší schůze a následuje schůze koordinátorů, takže se loučím s těmi, kteří se nepatří.